Opět oběd zahajuji naše zasedání, zápis včerejšího zasedání a přijaté texty jsou dány k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak, takže tímto je zápis schválen. Nyní se dostáváme k závažným